Začínáme eh, tedy schválení texty z včerejška, eh, jestli jsou k tomu nějaké postřehy. Tím pádem je zápis schválen ze včerejšího dne. A mm, je tu